Té orgány mi eh, předložili žádost o zrušení imunity pana Viktora Uspaskyše. Podle článku 9 odstavce 1 jednacího řádu předáváme tuto žádost výboru pro právní záležitosti frakce. E